V současnosti počet mrtvých dosáhl téměř 4 tisíc. Přes 6500 dalších osob bylo zraněno všichni máme před očima ty obrázky, v zemi panuje chaos a mnoho domů se zřítilo, země, silnice jsou nesjízdné a historické centrum hlavního města je zcela zničeno, nemocnice jsou přetížené, není elektřina, není pitná voda a dochází potraviny. Před Toto, toto nejhorší zemětřesení v Himalajích za posledních 100 let se týkalo téměř 100 tisíc dětí a byla poukázána humanitární pomoc. Já si myslím, že eh, měli bychom v Evropském parlamentu přivítat eh, opatření na pomoc postiženým a všem členským státům a mezinárodním organizacím bychom měli vyslat apel, aby co nejrychleji poskytli pomoc těm, kteří ji potřebují. V našich myšlenkách jsme eh, s oběťmi a e, vyjádříme e, naši solidaritu s postiženým také nepálským lidovým schromážděním. E, dámy a pánové, před týdnem došlo k další dramatické lodní katastrofě ve středozemním moři. Pravděpodobně zahynulo mezi 800 a tisíci lidmi. Lidmi, kteří cestu, aby uprchli před válkou, hladem, chudobou a aby v Evropě nalezli ochranu. Já vím, že eh, mnozí z vás eh, o tom přemýšlí stejně jako já a proto si myslím, že eh, bychom měli neustále znovu Eh, uctívat oběti minutou ticha a máme dojem, že neustále znovu musíme přemýšlet o obětech. Je ale zapotřebí, aby se v politice něco změnilo, abychom zabraňovali takovýmto katastrofám. Eh, minule jsme v plenárním zasedání o tom vedli eh, rozsáhlou debatu a během minulého plenárního zasedání jsem poukázal na to, že tak jako mnozí z vás jsem i já hluboce otřesen tím, co zaznělo na minulém plenárním zasedání, ale já doufám, že na, té příš, na příštím plenárním zasedání nebudu muset znovu vyhlašovat minutu ticha. E, dostal jsem mnoho e, dopisů od vás, které právě toto požadují. Já vím, že je to těžké, ale vzhledem k dramatické situaci a také vzhledem ke skutečnosti, že e, minuta ticha je vždycky zvláštní příležitost, tak e, je, vyjadřuje, nesmíme zapomínat na úctu nevinným obětem. Z tohoto důvodu e, vás prosím o to, abyste oběti v Nepálu i ty, kteří přišli o život ve středozemní moři, uctili tím, že povstanete. Vielen Dank. Děkuji vám. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, chtěl bych eh, nyní zmínit eh, jeden bod, který na který poukazovala celá řada mých kolegů, ale který leží na srdci i mně osobně.